Αρχίζει η συνεδρίαση. Krásné dobré ráno. Došlo k vyjednávání mezi frakcemi a rád bych vás informoval o změnách v agendě. na, na kola hlasování a závěrečné hlasování k balíčku společné zemědělské politiky, eh, kde máme tři zprávy. Ty jsou odloženy na druhé kolo, to znamená, že eh, třetí kolo hlasování, které bylo plánováno na dnes pátek 23. října, odpadá. Eh, stejně tak jako oznámení výsledků v 21 hodin 30 minut. A další informace k, eh, k hlasování Eh, naleznete na stránkách Evropského parlamentu. Doufám, že proti tomu nejsou žádné námitky, tím pádem je tato změna schválena. A nyní začnu s oznamováním výsledků včerejšího hlasování. Výsledky třetího kola hlasování ze čtvrtka 22. října vypadají následovně společná zemědělská politika, podpora pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy a financovány EZZF a EZ Kajzofarova. Pozměňovací návrh 857 zamítnout, pozměňovací návrh 1000 zamítnout, pozměňovací návrh 7 eh, 96 schválen, návrh 1001 zamítnut, 1002 a 1183 zamítnuto, 1003 zamítnuto. 797 přijato. 858, 1004D, zamítnuto 798, přijato, 799, zamítnuto, 730, přijato, 800 lomeno 1, přijato, 800 lomeno 2, zamítnuto. 801 přijato, 859 zamítnuto, 802 eh, lomeno 1, první část tedy přijato, 802 druhá část přijato, 803 přijato, 1144 první část přijato, 1144 druhá Druhý díl zamítnuto. 860 zamítnuto eh, společná zemědělská politika, financování, řízení a sledování, pozměňovací návrh eh, z výboru Unblock přijato 233 zamítnuto, 207 zamítnuto, 240 zamítnuto, 76 přijato, 241 zamítnuto, 77 přijato, 79, 242 přijato, 243 a 245 zamítnuto, 81 přijato, 82 a 244 přijato, 246 zamítnuto, 84 a 247 přijato, 248 zamítnuto, 249 zamítnuto, 93 přijato, 250 zamítnuto, 94 přijato, 200 251 zamítnuto, 252 zamítnuto, 257 zamítnuto, 288 zamítnuto, 289 zamítnuto, 227 přijato. Pozměňovací návrhy 183, 201 CP1, 283 CP1 přijato. 290 zamítnuto. 211 CP2 přijato.

189, 211 CPP, 283 CP4 přijato, 283 CP5 zamítnuto, 190, 191, 211 CP6 přijato. 212 CP1 293 přijato, 212 CP2 294 přijato, 228 přijato, 192 a 193 odpadá, 213 zamítnuto, 259 zamítnuto, 258 zamítnuto, 260 zamítnuto, 298 zamítnuto, 261 zamítnuto, 262 zamítnuto, 202 přijato, 230 přijato, 263 zamítnuto, 264 zamítnuto, 284 přijato, 208 odpadá. 1 odpadá, 231 zamítnuto. 232. Zamítnuto 13. Přijato 299. Přijato 209 a 285. Přijato 210, 286. Za, přijato 30 odpadá 287 zamítnuto 31 přijato tím pádem krátce přerušíme zasedání na několik minut do 9 hodin, takže sedmiminutové přerušení. Děkuji vám. η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται. Θα προχωρήσουμε στη σημερινή πρώτη ψηφοφορία. Θα Budeme pokračovat prvním kolem dnešního hlasování. Body, které jsou na agendě. Hlasování eh, bude pokračovat od 9 do 10.15. Metoda je stejná. Takže otevírám první kolo hlasování. Máme do eh, čas do 15 a výsledky budou eh, veřejněny po 12. hodině. Děkuji vám.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 tut gerade so, wenn keiner im Saal wäre. So, die Sitzung ist... Takže znovu otevírám schůzi. Já chci eh, zveřejnit výsledky prvního kola hlasování. Tyto výsledky jsou následující výsledky ke zprávě Urtasun v oblasti zahraniční politiky. Eh, rezoluce jako celek je přijata dále k pozměňovací návrhy k zprávě Andrie k zemědělské politice. Um, první, nejprve tedy návrhy eh, příslušného výboru jako blok přijaty, pak návrh 10 přijato, 56 přijato, 58 zamítnuto, návrh 75 přijato, 76 přijato, návrh 102 první část přijato, 102 eh, druhá část přijato, 120 první část přijato, návrh 100 120, druhá část přijato, návrh 132 zamítnuto, 171 přijato, návrh 205 první část přijata, 205 druhá část přijato, 212 přijato, 266 přijato, 232 přijato, 274 revidováno, zamítnuto 257 přijato, Návrh 267 CP1 zamítnuto. Návrh 258D přijato. 267 CP2 zamítnuto. 259 přijato. 261 260 no, no, přijato, 261 přijato, 233 přijato, 234 přijato, tím padá návrh 71, návrh 270 je první část zamítnuto, druhá část padá. Návrh 262 revidovan, zamítnut, návrh 72 přijato, návrh 255 zamítnuto, návrh 235 revidováno, přijato, tím padá návrh 79 návrh 80 přijato, 81 přijato, 268 zamítnuto, 82 přijato, 236 přijato, tím padá návrh 84. Návrh 263 revidován přijato, tím padá návrh 89. Návrh 237 přijato, padá návrh 90. Návrh 269 přijato, tím padá návrh 109 obě části. Návrh 270 zamítnuto, návrh 110 přijato, 231 zamítnuto, 238 přijato, tím padá návrh 114 Návrh 239 přijato, tím padá 117. 276 revidováno, zamítnuto. 240 přijato. 241 přijato. 242 přijato, tím padá návrh 271 a 122 návrh 272D zamítnuto 123 přijato 243 přijato 273 při, zamítnuto 126 přijato 244 přijato tím padá návrh 128 245 přijato tím padá návrh 129 návrh 246 přijato, návrh 277 revidován zamítnuto, návrh 150 přijato, návrh 247 přijato, 248 přijato, 249 přijato, tím padá návrh 153 a 154. Návrh 250 přijato, návrh 158 tím padá, Návrh 264 zamítnuto, 265 zamítnuto, 254 zamítnuto, 278 přijato, 251 přijato. Tím padá návrh 180 i 181. Návrh 252 přijato, tím padá návrh 183 Návrh 184 padá, 253 přijato, padá návrh 187, 188, 229 zamítnuto, 3 přijato, 265 zamítnuto, 279 zamítnuto, 280 zamítnuto, 230 zamítnuto, 8 přijato a 256 Přijato. Teď eh, přerušuji schůzi do 13.15 ke druhému kolu hlasování.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 Dostáváme se nyní k zahájení druhého dnešního kola hlasování. Budeme hlasovat o textech, které jsou uvedeny v pořadu jednání. Od 13.15 do 14.15 bude hlasování otevřeno a nyní eh, hlasovací postup bude stejný jako u předchozích kol hlasování. Všechna, jmenová, všechna hlasování jsou jmenovitá a já eh, prohlašuji za druhé kolo eh, za zahájené do 14.30 a výsledky budou oznámeny v 17.00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 Sitzung ist wieder aufgenommen. Zahajuji, hlas, zahajuji dnešní zasedání a oznámíme nyní výsledky eh, druhého kola eh, hlasování a eh, bude se jednat o společnou zemědělskou politiku, podpora pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy a financovány SZF a SZFRV. tak návrh komise přijat a potom tady máme eh, stažení předmětným výborem, to bylo přijato. Potom eh, zpráva eh, paní Miller, týká se to společné zemědělské politiky, financování, řízení a sledování. Takže návrh komise toto přijato. A tady se jedná také o jedno stažení, toto bylo také přijato. A potom eh, zpráva eh, kolegy Andrieu, týká se o společnou zemědělskou politiku, změna <clears throat> společné organizace eh, trhu, návrh komise přijat a potom vrácení výboru, to bylo také přijato. A potom, <clears throat> co se týče zápisu ze zasedání z 19. do 23. Eh, října, tak toto bylo předloženo eh, ke schválení eh, na příštím zasedání a pokud nebudete mít žádné námitky, tak toto eh, předám tedy předmětným osobám a gremím. A ještě než eh, ukončím dnešní zasedání, tak bych chtěl jménem eh, předsedy, jménem mým a jménem kolegů z parlamentu poděkovat všem těm, kteří umožnili toto plenární zasedání a kteří každý den pracovali, i když to nebylo vždy jednoduché. Bez vás by poslanci nebyli 100 vykonávat svůj mandát a ani být činí v oblasti legislativy, ani by nemohli zastupovat naše občany, protože eh, nejdůležitější je, aby toto bylo ve středobodu eh, našeho zájmu. Děkuji vám za vaši práci, nasazení, angažovanost a profesionalitu a tímto přerušuji dnešní zasedání.